Dear colleagues, we will start with the committee, please. Vážení kolegové, začneme zasedání výboru. Prosím, usaďte se na svá místa. Comenzamos con la, con la reunión de... Eh, začněme s dnešní schůzí. Prosím, Comenzamos con la reunión. Dobrý den, začneme s dnešní schůzí. Nejdříve bych chtěla pohovořit o změně v našem pořadu jednání. Včera odpoledne jsme nemohli projednat bod číslo 6, příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020 Eh, protože navrhovatelka zde nebyla a proto eh, diskuze eh, o tomto bodu bude dnes na konci dnešní schůze. A také do seznamu pro hlasování jsme zahrnuli gender mainstreaming. Je to mechanismus Evropské unie o demokracii, právním státu a základních právech, takže toto není v pořadu jednání, tak jenom abyste věděli, že jsme to tam dodali, tento bod. A nyní začneme tedy hlasovat. E, máte e, hlasovací lístky, kartičky. Comenzamos. Eh, začínáme. Eh, je to eh, zpráva o provádění směrnice 2011-36 ze dne 5. dubna o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí z hlediska rovnosti mužů a žen. Pozměňovací návrh 88, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Libe 8 pro. Dobře, takže toto odpadá. 89 pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Devadesát jedna pozměňovací návrh, dvě části, kdo je pro první část? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 92, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 93, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 94, pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme to. Pozměňovací návrh 94, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 49, eh, to by byl dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 95, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 96 pro? proti, zdržel se, zamítnuto, 99, kdo je pro, proti, zdržel se, to mi není, ne, není to jasné, takže to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 99. Takže je to zřejmé, takže to jsem na to neměla dobré oko. Libe 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. A nyní 101, pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Chtěla bych vás požádat abyste zvedli ruku. Abych to viděla, protože nikdo tu ruku nezvednul. 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 107, tři části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme to. Druhá část. Budeme o tom hlasovat. tak, tak tam <laughs> to už, tam to nevím. Dobře, takže zamítnu to. A třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, Pání Tarabela to chce zkontrolovat, tu třetí část. Tak zkontrolujeme třetí část. Tak pane Tarabelo, já mám, eh, to vidím lépe než vy. Pozměňovací návrh 108, kdo je pro? 108, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme to. Pokud nezvedáte ruky, tak já to musím potom kontrolovat. 108. Přijato. 48 libe odpadá. Pozměňovací návrh 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme to. 109. Pozměňovací návrh. 109.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 Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Libe 22, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 130. Pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme to. Pozměňovací návrh 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 131. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 132. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 133. To, by, to se stáhlo. 135. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme to. 135. Zahajuji hlasování. Někdo tady nehlasuje, eh, protože má tam vloženou kartičku, ale nehlasuje. Přijato. 136, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 137, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 143, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 144, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 148, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 149, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 155, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 156, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 157, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 158, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 159, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 160 se stáhlo, 161, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 100, 169, pro, proti, zdržel se, přijato. 170 odpadá. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní přejdeme k Libe 39, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 171 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 172, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme druhou část 172. Eh, Zamítnuto. 184 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 186, dvě části, kdo je pro, pro první část, proti, zdržel se, tak to ne, nemá v tom jasno. Budeme hlasovat o první části 176. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Odpadá druhá část. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 181. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 184. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 183, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tak já jsem dneska opravdu velmi zmatená. Musíme to zkontrolovat. 183, zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. Ale v některých eh, případech je to opravdu velmi těsné, takže na první pohled eh, to je těžké zjistit. 185. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 186. Kdo je pro? Zkontrolujeme 185. Zamítnuto. 186. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 188. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. 188. Přijato.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 196, pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, odpadá, ne, neodpadá, protože to bylo zamítnuto. Takže 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 205 odpadá, 206 pro, proti, zdržel se, přijato. 207 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Libe 33 pro, proti. Zkontrolujeme 207. Odpadá. Libe 33, kdo je pro? Proti? Stržel se? Přijato? Odpadá 208, kompromis 16, kdo je pro? Proti? Prosím, eh, zvedejte ruce, protože tak to vidím mnohem lépe. Já, měli byste si, jeden z vás by to tady měl vedle mě kontrolovat. Takže kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? tak to musíme zase zkontrolovat. Přijato. 215. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 216. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 217 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 219 pro, proti, zdržuje se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržuje se, přijato. 224, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 225, kdo je pro, proti, zdržuje se, přijato. 226 pro, proti, zdržuje se, přijato. 227, kdo je pro, proti, zdržuje se, přijato. 228 pro, proti, zdržuje se, přijato. 229 pro, proti, zdržuje se, přijato. Libe 19, o tom se nehlasuje, 230 pro, proti, zdržuje se, přijato, 231 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto, 232 pro, tři části, první část pro, proti, zdržuje se, přijato, druhá část pro, proti, zdržuje se, přijato, třetí část pro, proti, zdržuje se, přijato. 233 pro, proti, zdržuje se, přijato. 234 pro, proti, zdržuje se, přijato. 235 pro, proti, zdržuje se, přijato. 237 pro, proti, zdržuje se, tak musíme to zkontrolovat. 237. Přijato. Libe 17 pro, proti, zdržuje se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržuje se, přijato. Libe 47 pro, proti, zdržuje se přijato. 241 pro, proti, zdržuje se přijato. Libe 44 pro, proti, zdržuje se přijato. A nyní úvodní ustanovení. Jednička. Pro, proti, zdržuje se, přijato. Dvojka pro, proti, zdržuje se, přijato. Trojka pro, proti, zdržuje se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdržuje se, přijato. Pětka odpadá, ne? Je to e, pětka jako doplnění, kdo je pro, proti, zdržuje se, přijato. Šestka pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdržuje se, přijato. Osmička pro, proti, zdržuje se, přijato. Devítka pro, proti, zdržuje se. Musíme to zkontrolovat. Devítka. Končím hlasování. Přijato. Desítka pro. Proti. Zdržuje se. Přijato. Jedenáct pro. Proti. Zdržuje se. Zamítnuto. Dvanáctka pro. Proti. Zdržuje se. Zamítnuto. Třináctka pro. Proti. Zdržuje se. Přijato. Čtrnáctka pro. Proti. Zdržuje se? Přijato. 15 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto. 18, 18 eh, se stáhla. A nyní kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato, 23 pro, proti, zdržel se přijato, 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, dvojka, kompromis, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 34 pro, proti, Zdržel se? Přijato. 35 pro. Proti. Zdržel se? Přijato. 36 pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 38 pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 40 pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 42 pro. Proti zdržel se, zamítnuto 43 pro, proti, zdržel se, přijato 44 pro, proti, zdržel se, přijato 45 pro, proti, zdržel se, přijato 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 47 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Padesát šest pro, proti, zdržel se, přijato. Padesát sedm pro, proti, zdržel se, zamítnuto, myslím. Myslím, že většina z vás se zdržela. Budeme hlasovat o 97. Přijato o jeden hlas. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 63 pro, proti, Zdržel se? Zamítnuto. 61 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 62 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 64 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 65 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 66 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 72 pro, proti, zdržel se, přijato. 74 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 79 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se, přijato. 83 pro, proti, zdržel se, přijato. 84 pro, proti, zdržel se, přijato. 85 pro, proti, zdržel se, přijato. 86 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe Eh, takže úvodní ustanovení B. Pro, proti, zdržel se, přijato. F, -ko, pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, Libe, úvodní ustanovení G, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Písmeno H, pro, proti, zdržel se, přijato. A Nyní budeme hlasovat o, o, o finálním usnesení. Zahajuji hlasování. E, přijato 26 hlasů pro, žádný proti a 6 se drželo. Gratuluji paní Berder.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 Venga, que tenemos una mañana. Eh, máme před sebou hodně práce, takže prosím trošku optimismu. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Arena eh, výboru. Eh, Gendrová stránka chudoby. Začínáme hlasování 106 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 107 pro, Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 107. Odpadá. Omlouvám se, pane Sebastián. 109 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Empl 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto devatenáct, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. sto dvacet jedna pro? Proti? zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Eh, myslím, že to je schválené, ale zkontrolujeme to. Kompromis 2. Ano, je to schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. 145, dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. První část 145. -ky. Zamítnuto. Musíme hlasovat o té druhé části. Ano, tak druhá část 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 146, 147 a 148 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak nevím. Musíme to zkontrolovat. 146, 147, 148. Zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato, 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 162 části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 171 pro, proti, zdrželi se, přijato 172 <clears throat> pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 173 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme 173, zahajuji hlasování. Přijato. 174 pro, proti, strželi se, zamítnuto, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 6 pro, proti, strželi se, Přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. 180 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 184, dvě části, první část pro, proti, zdržují se, přijato, druhá část pro, proti, zdržuje se, přijato. Ample 13 pro, ne? Promiňte, 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 13 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, musíme to zkontrolovat, kompromis 8. tak musíme zase o tom znovu hlasovat. Ne, zamítnuto. 186 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdržují se, přijato. 191 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. 192 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. Ample 10, dvě části. První část, kdo je pro, proti, <clears throat> proti, tedy zdržují se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržují se, přijato. 194 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. 195 bylo staženo, kompromis 9 pro, proti, zdržují se, přijato. 198 pro, proti, zdržují se, Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržují se, přijato. Kult 12, kdo je pro, proti, zdržuje se, přijato. Kult 13 pro, proti, zdržují se, přijato. Kult 22 dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdržuje se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržují se, přijato. Kult 27 pro, proti, zdržují se, přijato. Pozměcí návrh 202 pro, proti, zdržují se, zamítnuto 203 pro, proti, zdržuje se, zamítnuto 205 pro, proti, Eh, zdržují se, zamítnuto 206 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržují se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržují se, přijato. Mpl 3 pro, eh, tři části, první část pro, proti, zdržují se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržují se, přijato. Třetí část pro, proti, zdržují se, přijato. 215 pro, proti, zdržují se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdržují se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdržují se, přijato. 226 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdržují se, přijato. 228 pro, proti, zdržují se, přijato. 230 pro, proti, zdržují se, přijato. 231 pro, proti, zdržují se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržují se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržují se, přijato. 239 pro, proti, zdržují se, přijato. 243 pro, proti, zdržují se, přijato. 244 pro, proti, zdržují se, přijato. 245, eh, to bylo staženo, 247 pro, proti, zdržují se. Zkontrolujeme to. 247. Myslím, že bude zamítnutá, Eh, zamítnut návrh pozměňovací. Kompromis 16. Eh, pro. Proti. Zdržují se. Přijato. 251. Pro. Proti. Zdržují se. Přijato. 253 pro, proti, zdržují se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržují se, Přijato. Kompromis 18 pro. Proti. Zdržují se. Já si myslím, že kompromis eh, bude schválen. Já eh, chápu, že to je náročné, že musíme hlasovat o hodně bodech, ale pokud nezvedáte ruce, tak já si ten výsledek vymyslet nemůžu. Nebo můžu si to vymyslet, mohla bych. Přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 261 pro, proti, zdrželi se, přijato. 262 pro, eh, proti, zdrželi se, přijato. 263 pro, proti, zdrželi se, přijato. 265 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, kult 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kult 31, to je pokryté. Kultura 32, Kult 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 a 5 jsou totožné pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Šestka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Sedm pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Osm pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Devět pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Deset pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. jedenáct pro proti, zdrželi se, přijato, 12 pro, proti, zdrželi se, přijato, 13, 12 pro, proti, zdrželi se, přijato, 13 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že se zamítne třináctka, budeme o ní hlasovat. Ano, zamítnuto. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, Schva- eh, přijato. Omlouvám se, omlouvám se, pane Jordy. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Patnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní eh, budeme hlasovat elektronicky o bude finální hlasování, zahajuji hlasování. Dvacet pět pro, dva proti a čtyři se zdrželi. Eh, gratuluji paní Arena. Bueno, vamos a continuar. El siguiente informe de, de Nyní, milí kolegové, milé kolegyně, budeme hlasovat o další zprávě, mnohem kratší zpráva, boj proti obchodování s lidskými bytostmi v, ve vnějších vztazích EU. Takže je to zpráva paní Birde. Začínáme. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Sedmička. Pro? Je zde ústní pozměňovací návrh. Je to v textu, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka ve dvou částech. První část pro, ověříme. Takže ověříme elektronicky devítku. Zamítnuto. Desítka ve dvou částech. Pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky. Dvanáctka. Zamítnout. 13 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ústní návrh, který máte rovněž ve svých. Ne, není to ústní návrh, říká paní předsedající. Došlo tam vlastně ke změně toho odstavce ve dvou částech. Takže hlasujeme první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, první část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27. Ve dvou částech první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pro, proti, zdrželi se, při, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pro, čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět pro, proti, zdrželi se, přijato. A konečné hlasování můžeme hlasovat elektronicky. Přijato. 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme paní Bierder. Tak a nyní se dostáváme k další zprávě, je to stanovisko paní Esteras. Provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižení. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Je nějaký problém? Kolegyně? V pořádku, dobře. 34 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 40 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro, proti, zdrželi se přijato. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45 pro,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 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro. Ověřit? Chcete to ověřit? 59? Dobře. Dobře. Padesát devítka. Zamítnuto. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 60. Bohužel já nemám tlumočení. Děkuji. Now is Teď už je to v pořádku. Takže. Šedesátka. Byla schválena. Kompromis 6 pro. Proti zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 byla zahrnuta do kompromisu 4. Takže je to v pořádku. Kde jsme to skončili? 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Padesát čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šedesát sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, Přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Šestka ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička s ústním návrhem, který je v textu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, pro ve dvou částech, první, takže oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 a 18 identické návrhy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se, přijato, 19 pro, proti, ověříme, ověříme, deva, ověříme 17. Zahajuji hlasování. Přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A nyní elektronické konečné hlasování. Můžeme hlasovat. pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme kolegyně Estorás. Pasamos a la votación de la señora Danchila. Přecházíme k dalšímu bodu. Tady jde o zastoupení pracujících na úrovni vedení podniků v Evropě. Tady bod 13. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, Překontrolujeme si to, prosím. Kompromis 4. Elektronicky, prosím. Schváleno. Takže 49, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prosím, kolegové, pořádně zvedejte ruce, protože já tady vidím v podstatě jenom dva Teď tedy kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 47 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 51 a 52 do, dohromady, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 54 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 55 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 59, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi se. Schváleno Jednička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dva pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Tři pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Čtyři pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se. Schváleno. šest pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 20, eh, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 14 pro, proti,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 Odhlasovali všichni, prosím. Sedmnáct pro, dvanáct proti. Nikdo se nezdržel. Jeden zdržel. Gratuluji zpravodajce. Nyní přecházíme k hlasování o bodu číslo 14. Tady jde tedy o činnosti dopad a přidanou hodnotu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014. Navrhovatelkou je paní Blinkevičuta. Takže pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest pro, ve dvou částech, takže nejprve ta první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis jedna, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Kompromis jedna, prosím, elektronicky. Aprobado. Pasamos a la... Přijato a tím přecházíme k desíce, Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Hlasujeme o celkovém textu. Prosím, zahajuji hlasování. Přijato 28 pro, 3 proti. Děkuji mnohokrát a gratuluji. Y pasamos al último voto. A nyní poslední dnešní hlasování. Eh, to je gender mainstreaming eh, pozměňovací návrhy a je to mechanismus o demokracii pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato, jednička pro, proti, zdrželi se, přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato, trojka pro, proti, zdrželi se, přijato, pětka pro,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 to K těm pozměňovacím návrhům, eh, k tomu genderovému mainstreamingu, tam nemusíme hlasovat o finálním dokumentu, tam se to vlastně hlasovalo jednotlivě. Eh, podle dnešního programu ve tři čtvrtě na 12 je Eh, na programu diskuze s předsednictvím rady, takže nyní přerušíme schůzi na čtvrt hodiny a chtěla bych vás požádat, abyste se dostavili přesně v 11.45, abychom mohli pokračovat v dnešním programu. Vamos, vamos a reanudar. Budeme pokračovat v dnešní schůzi a budeme pokračovat v další diskuzi, po tom, co jsme skončili hlasování a zde eh, přišli mezi nás zástupci eh, předsednictví rady, eh, nizozemské předsednictví a Nizozemské předsednictví bylo pozváno na půdu tohoto výboru, aby poinformovali o tom, eh, eh, co udělali pro rovnost pohlaví a jak to vypadá se skupinou LGTB. 7. Eh, března na EPSCO byly tyto výsledky představeny ale na eh, zasedání rady se nedospělo k dohodě, pokud jde o tuto otázku, a proto jsme se rozhodli eh, pozvat eh, zástupce nizozemského předsednictví. Děkujeme, že jste přišli mezi nás, abyste nám vysvětlili, jak, jaký byl duch těchto diskuzí a abychom tedy mohli pokračovat další diskuzi. Dávám slovo eh, panovi Kingovi, jakožto zástupci nizozemského předsednictví Evropské unie a potom zahájíme diskuzi. Eh, děkuji, pane Kingo. Thank you. Eh, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Podobně jako Evropský parlament na začátku roku 2015 skupina ministrů, která se zabývá genderovou rovností z 21 členských států, volala potom, aby komisařka Jourova předložila novou strategii v oblasti genderové rovnosti před koncem loňského roku. Na schůze, na schůzi EPSCO v prosinci 2015 komise skutečně prezentovala tuto novou strategii pro rok 2016 až 2019. Byl to takový pracovní dokument a následoval po strategii pro genderovou rovnost pro období 2010-2015. Na této schůze mnoho členských států vyjádřilo určité zklamání ohledně stavu tohoto dokumentu a požadovali jeho aktualizaci v rámci určitého konkrétního sdělení, protože tyto země měly pocit, že jde o takový signál ohledně rovnosti mezi muži a ženami, ohledně toho, že snad už to pro komisi nebyla úplně priorita. 7. prosince na schůzi EPSCO představila komise určitý seznam konkrétních aktivit v oblasti pokroku rovnosti skupin LGBTI. Předsednictví chtělo dokončit ehm, závěry z této oblasti strategie a zároveň vyjádřit politickou nebo podívat se na možnost politické podpory ze strany členských států pro tyto aktivity pro skupinu LGBTI v rámci deklarace, kterou připravilo trio, které se věnovalo této problematice genderové rovnosti. Bylo to podepsáno zároveň s malským a slovenským předsednictvím. A my jsme předložili takový návrh závěru rady v oblasti genderové rovnosti a i otázek LGBTI. Tím, že jsme zkombinovali obě dvě problematiky, doufali jsme, že dosáhneme tří cílů. Prvním je potvrzení politického závazku ze strany členských států pro iniciativu Evropské komise pro obě dvě iniciativy a dále vyslat jasný signál o potřebě posílit úsilí v oblasti podpory rovnosti mezi pohlavími a třetím cílem bylo zajistit podporu všech členských států ke všem těmto problémům. V průběhu diskuzí na pracovních skupinách většina členských států podpořila úsilí vyslat tento jasný signál u všech těchto aspektů a prezentovat oba dva texty jako společný balíček jeden členský stát nakonec byl proti tomuto návrhu. A proto jsme dospěli bohužel závěru, že jsme nedosáhli žádné dohody. Předsednictví je samozřejmě zklamáno tímto výsledkem. Ovšem na druhé straně se máme 27 členských států, které veřejně podpořilo závěry Rady v oblasti problematiky LGBTI skupin, což je podle mého názoru docela jasný signál. Chceme předložit tyto závěry na Černové radě k oběma problematikám a zajistit i to, aby genderové otázky, rovnost mezi muži a ženami, LGBTI záležitosti, aby všechno bylo v těchto závěrech jasně nějak mm, zakotveno. Tak to je z naší strany všechno. Děkujeme. Děkuji vám, pane Kingo, za tuto prezentaci. Já si myslím, že vy jste určitě si vědomi toho, eh, jak důležitá je tato otázka pro nás v tomto výboru, pokud je o budoucí strategii rovnosti pohlaví eh, ze strany Evropské komise. A vedli jsme dlouhé diskuze na plénu, co se týče schválení usnesení v parlamentu eh, v tom smyslu, Eh, což vy jste podpořili eh, ze strany předsednictví v rámci této diskuze, aby existovala větší politická podpora a aby vůbec existovala strategie pro rovnost pohlaví a ne tato iniciativa, ke které přistoupila komise, že by se jednalo o pracovní dokument. Eh, pro nás je to tak důležité v tom smyslu, že si nemyslíme, že by stačil název pracovního dokumentu, jestli je to tedy pracovní dokument nebo strategie. Ten rozdíl je v tom, že strategie musí být eh, schválena kolegiem eh, komisařů a tak, jak vy jste o tom hovořil, je to eh, tedy potom politický závazek celé komise, aby se v této otázce zasadili. My jsme si vědomi toho, že eh, velký počet eh, členských států podpořili tuto iniciativu. A proto očekávám, že Evropská komise to vezme v potaz. Eh, pokud je o, ten eh, další, pokud je o to další téma, kdy jste hovořili o právech eh, kolekt, kolektivu LGBT, tak to je další věc, ve které, kterou jsme se zabývali a v mnoha zprávách na to odkazujeme. Já jsem si eh, vědoma toho, jaká je procedurální otázka, pokud jde o rozhodování eh, v rámci rady a samozřejmě, že v mnoha otázkách je potřeba eh, jednomyslnost, ale měli bychom se také zamyslet nad tím, jak hm, to, že existují diskuze, které se potom zablokují právě kvůli Eh, tomu, že jeden členský stát eh, nechce jít dále. To je to, co vy jste nám také řekli. Nevím, jestli existuje eh, nějaká možnost toto změnit, tak abychom se vrátili k této iniciativě, aby existovala změna postoje té vlády, která to to zablokovala a každopádně chceme tedy vám říci, že si činíme starosti ohledně toho, že se nějaká iniciativa může zablokovat v Evropě. Eh, v Evropě, eh, kde by se nemělo přistupovat eh, k pouze hospodářským politikám, ale také bychom se měli zaměřit na lidská práva. Když hovoříme o kolektivu LGBT, tak se jedná o zásadní otázku. Evropská unie se zakládá na hodnotách, které byly Eh, převzaty eh, všemi, kteří tvoří Evropskou unii, tedy spravedlnost a rovnost. A myslím si, že eh, takovýto přístup je v rozporu se základními právy Evropské unie. Takže to je taková úvaha z mé strany, jakožto předsedkyně výboru. A nyní bych chtěla zahájit diskuzi. Prosím, přihlašte se, kdo máte zájem. Voy a dar la palabra en nombre de, de los grupos políticos. A nyní dám slovo jednotlivým uh, skupinám, paní Lebrin. Oui, uh, merci, madame uh, la Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jelikož ty konkrétní nebo teda spíše než konkrétní otázky, jestli dovolíte takový komentář, trošku nějaké moje názory na celou záležitost. Možná na závěr bych položila jeden dotaz. Já bych ráda řekla, že pokud jde o ten formální statut tohoto dokumentu, prezentovaného dokumentu, paní komisařka Jourova, samozřejmě ne úplně sama, ale v podstatě vlastně samozřejmě za celou komisi, pokud jde o zaangažovanost ehm, ze strany komise. My jsme zatím ještě za EPP nějakým způsobem se ne, tomu nevěnovali jako nějakému oficiálnímu dokumentu. Možná je to trošku takový semantický oříšek. Vím, že několik politických skupin se na to dívá jinak. Myslím si, že skutečně toto není úplně nejdůležitější, pokud jde o tu semantiku a důležité je přijít s konkrétními návrhy, pragmatickými, efektivními návrhy do maximální možné míry a Samozřejmě, že jako si uvědomuje, že ta původní strategie nebyla až úplně, řekněme, nejefektivnější, zklamala trošku naše očekávání. Právě proto bychom nyní chtěli metodicky, konkrétněji, pragmatičtěji přistoupit k této nové strategii. A potom teda vlastně i díky těmto našim očekáváním a pragmatickému přístupu se díváme na to, zda ta strategie odpovídá či neodpovídá některým našim očekáváním. Například témata, která jsou důležitá pro mou politickou skupinu. Samozřejmě v mnoha prioritách se shodneme s jinými skupinami například boj proti násilí páchanému na ženách, přístup, eh, přistoupení a podpis istambulské úmluvy. My samozřejmě vítáme veškeré úsilí v tomto ohledu, která byla implementována proto, aby Evropská unie podepsala tuto úmluvu, Istanbulskou úmluvu a doufáme, že rada, komise, členské státy skutečně budou odhodlaně podporovat toto úsilí, které my považujeme za zásadní a samozřejmě, že doufáme, že to bude mít dopad potom na všechny ostatní členské země EU, které zatím nepovažovali za důležité podepsat, či ratifikovat, či implementovat tuto úmluvu, to znamená veškeré závazky, které z toho vyplývají. To považujeme za nesmírně důležité téma, aby všechny evropské instituce na tom ještě zapracovali. Jiné téma. Návrh směrnice, to znamená, pokud jde o přístup eh, žen do správních hrad těch velkých podniků kotovaných na burzách. My za EPP, a nejsme jediný, nám je velice líto, že došlo k takové blokaci v tomto ohledu a velice prosíme všechny zúčastněné strany a aktéry, aby udělali vše, co je možné, více než maximum možného, aby došlo k deblokaci této záležitosti, která je pro nás nesmírně důležitá. Je to až taková emblematická záležitost, pokud je o strategický boj za možnost postavení žen v těchto správních radách. A ještě jedna záležitost, která nám leží na srdci, nám EPP velice věnuje pozornost těm novým návrhům, které se snaží o pokrok v oblasti gender pension gap, to znamená veškeré nástroje, výkonné nástroje, které by umožnily jednak vůbec diagnostikovat celou tuto problematiku, to znamená nerovnosti především v důchodech mezi muži a ženami v Evropské unii a zároveň nejenom teda udělat určitou analýzu, ale zároveň přijít s pragmatickými, konkrétními možnými řešeními a kroky. Jistě ostatní kolegové rovněž k tomu budou mít co dodat, čili za, za mě je to nyní všechno. Děkuji vám paní, paní Le Grip a nyní za ALDE paní Becera. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla úvodem říci, že plně souhlasím s tím, co jste eh, řekla jako předsedkyně. Myslím si, že tady máme základní dohodu ohledně toho, co je eh, zcela zásadní, pokud je o rovnost, což je základní právo které je tak pro nás důležité jako zástupce občanů. A chtěla bych eh, poděkovat jménem skupiny liberálů nězozemskému eh, předsednictví za vynaložené úsilí, pokud jde o tuto dohodu. Já si myslím, že to, že jste dosáhli eh, toho, že 27 z 28 států souhlasí s tímto přístupem, tak to je určitě velký úspěch ale chtěla bych eh, ještě zdůraznit, že hovoříme o Maďarsku. Ten členský stát, který to odmítl a který to určitým způsobem zablokoval, eh, toto rozhodnutí, tak to je Maďarsko. Eh, to je země, kde eh, neus, několikrát jsme ze strany Evropského parlamentu se vyjádřili eh, k tomu, že má povinnosti jakožto členský stát. Musí plnit a respektovat závazky, ty závazky, ke kterým se oni zavázali, když chtěli vstoupit do Evropské unie. Takže pokud jde o seznam eh, činností eh, v rámci rovnosti LGBTI, tak si myslím, že bychom k tomu měli přistupovat velmi Eh, seriózně. Jedná se o eh, aktivity, které komise navrhla jakožto cíl eh, v prosinci roku 2015 a s výhledem na 2016 až 2019, takže tento seznam byl vypracován, bylo to vzáno v potaz. Potom, co to bylo konzultováno s občanskou společností, členskými státy a s Evropským parlamentem a samozřejmě ve světle údajů a šetření, které učinila Evropská agentura pro základní práva. Jedná se o závazek a o seznam eh, činností, což není žádná věc rozmaru. Je to velmi dobře vypracované a dospělo se v koncensu. Od roku 2008 čekáme na to, že Rada prověří eh, tento eh, návrh pro Eh, eh, komise, pokud je o směrnici o rovném přístupu a v této směrnici by byl také zákaz diskriminace, pokud je o přístup ke eh, službám a ke zboží, zákaz diskriminace v případě víry, postižení věku či sexuální orientace, jedná se sociální ochrany, sociální zabezpečení, vzdělání a přístup ke eh, zboží a ke službám eh, sociální povahy stejně jako například eh, bydlení. Potom tam je jedna věc, která není v tom návrhu zákazu diskriminace a to jsou ty eh, osoby eh, transexuální. Eh, a když bych to shrnula, tak bych chtěla eh, připomenout, jak je důležité, když v této oblasti, která je tak zásadní, tedy rovnost, eh, tak zde eh, musíme zmínit ten článek původní 2 a nyní současný článek 3 Charty základních práv, tedy ta rovnost ve všech situacích, tak musíme říci, že tento nedostatek nebo to, že nemáme tuto dohodu, tak to je kvůli zemi, která neustále nám ukazuje, že nerespektuje práva v rámci svých hranic. Eh, trvám na tom, že eh, úloha nizozemského předsednictví v tomto byla opravdu velmi důležitá. Také se hovořilo o, pokud jde o tu eh, směrnici ve vedení, o zastoupení žen ve vedení společnosti, tak Tady je ta písemná odpověď eh, ze strany rady, tedy tohoto předsednictví a eh, v tomto dopise, který jsem dostala, tak tam se hovoří o tom, že nizozemské předsednictví eh, řeší, jak by tuto legislativní složku mohlo postrčit dopředu, ale vždy za zohlednění prosince 2015. Já bych se vás tedy chtěla, chtěla zeptat, jak to vypadá, zali ten počet zemí, kde se eh, rada odmítla vyjádřit, kdo to je, tak jestli jste pokročili v tom a můžete nám říct si, o které země se jedná, protože jedna z těch zemí, která nebyla ochotná eh, pokročit právě eh, v této směrnici, tak to bylo právě nizozemí. A potom závěrem bych chtěla říci, že tady máme jeden aspekt, který je potřeba zdůraznit, eh, pokud jde o zbytek eh, předsednictví. Eh, vy jste o tom také hovořil. Jaká kontinuita bude potom v dalších předsednictvích, slovenské předsednictví a maltské předsednictví? Tato kontinuita je zásadní, protože vycházíme z opravdu velkého pokroku, který byl učiněn. A potom pokud jde o vybraná slova, tak tady jsou velmi důležitá, protože slova popisují kategor, e, ten význam e, a proto si myslím, že ta většinová dohoda je v tom, že pokud e, se jedná o evropskou strategii, tak by se to mělo jmenovat strategie a ne pouze pracovní dokument. Děkuji vám, paní. GUE tiene la palabra la señora Děkuji vám, paní Becerra a nyní GUE för att ni är här idag från, från ordförandeskapet. Děkuji, že jste mezi nás dnes přišli. Tento dialog je samozřejmě velmi důležitý a já tedy si myslím, že je důležité, aby předsednictví také přejalo zodpovědnost a setkalo se s eh, příslušným výborem k tomuto tématu, protože v tomhletom prohlášení Eh, jste se vyjádřili v tom smyslu, že opravdu chcete tuto práci posunout ku předu. Chci říci, že na evropské úrovni se v tuto chvíli v oblasti rovnoprávnosti vůbec nic neděje, co se tedy týče nějakých nových postupů politik a tak dále. Nic se nemění k lepšímu například, eh, jak se, co se týče otázek rodičovské dovolené, mateřské dovolené. Například jsme měli velmi dobré švédské návrhy a přesto se nic neposunuje ku předu. Už předřečnice říkala, že existuje celá řada problémů a vlastně jediné, čím se teď zabýváme, je, že se tedy snažíme dostat eh, nějaký eh, minimální počet žen do, dozorní, do dozorčích rad a podobně. Myslím si tedy, že Rada se snaží dojít k určitým závěrům. Za to samozřejmě děkuji předsednictví. Ale pak jsou země, které eh, tato rozhodnutí blokují a v podstatě má člověk takový dojem, že se ty věci možná blokují dokonce z různých sexistických důvodů tak já opravdu doufám, že ty závěry do června mít budeme. Opravdu je důležité dosáhnout pokroku v otázkách, jako je rovnoprávnost žen a mužů. Tady jde tedy o, o to mít eh, opravdovou strategii. On je obrovský rozdíl mezi tím, zda máme nějaký pracovní dokument, nebo zda máme skutečnou strategii která je nějak závazná a podobně. A i vlastně i tady eh, v naší sněmovně jsme vyžadovali takovou tu konkrétní strategii, ale komise jakoby k tomu přistupuje úplně mačisticky a vůbec není eh, ochotná nebo připravená takovýto dokument odsouhlasit. Vždycky, když tedy e, toto téma nadnášíme, tak nám e, na komisi odpovídají zejména tedy e, muži, že takovou to strategii vlastně není potřeba mít, že stačí ten pracovní dokument. Takže je potřeba, aby postoj komise se změnil, potřebujeme jasnou konkrétní strategii, aby jsme se posunuli ku předu. Děkuji vám, paní Bjork. A nyní za zelené paní Radke. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji i za sebe, že eh, jste mezi nás přišli vést tento dialog. Já bych ještě zašla dál než kolegové. Já bych vůbec neřekla, že se nic neděje, co se týče otázek eh, základních práv Evropské unie. Dokonce bych řekla, že se ty věci zhoršují. Máme třeba horizontální eh, směrnici o eh, rovnoprávnosti, eh, směrnice o mateřské dovolené, rodičovské dovolené. Já bych dokonce řekla, že nejenom tady nepostupujeme ku předu, ale opravdu zažíváme jakési útoky na základní práva. Já jsem opravdu zklamána reakcí evropských institucí na takovýto útok. Já jsem opravdu doufila, že když vaše kolegyně paní Busemarka přišla na náš výbor na začátku předsednictví a opravdu jsme všichni doufali, že se posuneme ku předu, nejenom e, u otázek rovnoprávnosti, ale také u otázek LGBT komunity. A mně přišlo, že pro nizozemské předsednictví to přitom byla důležitá priorita. A přitom se potýkáme ze situací, kdy v podstatě pouze jeden jediný stát blokuje jakýkoliv pokrok v téhle oblasti. A co s tím děláme? Máme závěry předsednictví, já si opravdu myslím, že se musíme zamyslet nad nějakou konkrétní strategií, jak tu situaci otočit. Jak se o to snažíte? Co konkrétního proto děláte, abychom měli jasné závěry rady k této důležité věci? Já si myslím, že pokud um, ustoupíme, tak nejenom, že nepokročíme ku předu, ale prostě budeme mít velké problémy s, otázk, s otázkou zásad, základních práv a vůbec lidských práv Evropské unie. Takže já teď očekávám více, nejenom od nizozemského předsednictví. Nabízím tady, že eh, ráda samozřejmě pomůžu, pokud je možné něco pro to udělat vlastně i ze strany parlamentu. Protože eh, tohle je vlastně zase příkladem něčeho, kdy se vzdáváme věcí, které pro, jsou klíčově významné pro Evropskou unii. Takže prosím vás, jaké máte konkrétní návrhy, co ještě chcete předložit, abychom dosáhli opravdu genderové rovnoprávnosti a eh, abychom tedy dosáhli pokroku v oblasti LGBT komunity. Děkuji. Eh, děkuji vám, paní Reintke. A eh, závěrem dávám slovo paní Beceril. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat zástupci rady za to, že jste přišel mezi nás a že jste součástí tohoto dialogu s eh, výborem a stejně tak jako moje kolegyně, eh, předřečnice, koordinátorka politické skupiny, tak hovořila už o těch nejdůležitějších tématech a to je eh, schválení istambulské úmluvy, také v naší skupině se zabýváme otázkou domácího násilí a snažíme se podpořit tuto otázku společně s většinou našich kolegyň, také to, že existují rozdíly v odměňování, eh, potom otázka eh, zastoupení žen nejenom v politice, ale také na těch, eh, tedy ve vedení společnosti. A potom tady máme další směrnici, která je zablokovaná, to je otázka Eh, mateřské dovolené, to je další věc, eh, která nám také činí starosti. Ale já čím se eh, převážně zabývám v tomto parlamentu, tak to jsou oběti. Chtěla bych poděkovat nizozemskému předsednictví za to, že jedna z priorit Nizozemska je pomoc obětem, všem druhům obětí, oběti trestných činů. Jeden z, mm, jedna z těch prvních eh, akcí během nizozemského předsednictví, to bylo v Hágu, kdy se organizovali setkání eh, se všemi eh, druhy obětí. A protože já jsem zpravodajku a nyní provádíme směrnici o ochraně a pomoci obětem trestných činů. Tato směrnice se provedla společně s výborem pro ženy obsahuje velmi důležitý balíček ohledně eh, násilí páchanému na ženám. A to je eh, věc velmi důležitá. Vím, že to eh, rada vnímá velmi pozitivně. Týká se to také otázky ochrany obětí což bude také implementováno, eh, ten příkaz. A potom si myslím, že bychom také měli dát prioritu všemu, co souvisí s obchodování lidmi, protože, jak víte, 80 eh, obětí obchodování s lidmi jsou eh, ženy a dívky, a to z důvodu sexuálního vykořišťování. A proto ta zpráva, která se týkala provádění této směrnice, tak během minulého volebního období to vypracovala kolegyně a já si myslím, že bychom se měli eh, více zaměřit na to, jak se to dotýká sexuálního vykřišťování. Tady je to dosti tabu eh, v parlamentu, všechno, co se týká prostituce, eh, protože se tady tvrdí, že to je otázka subsidiarity každého členského státu, ale já si myslím, že to stále více souvisí se sexuálním vykořišťováním. Proto si myslím, že bychom se tím měli intenzivněji zabývat a Eh, více pomoci těm, eh, kteří eh, jsou, které jsou obětmi obchodování s lidmi. Děkuji vám paní Jiménez Beferil a po těchto připomínkách a dotazech ze strany našich kolegyň, tak dávám slovo panu Kingovi, aby mohl na to zareagovat. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Paní předsedkyně, i my souhlasíme eh, s vašimi obavami, že některé hlasovací postupy na radě brání tomu, abychom pokročili ku předu. K tomu, co zde říkala, říkala zástupkyně EPP, teď vlastně nehledě na to, jak konkrétně vypadá eh, ta konkrétní povaha eh, různých sdělení a komuniké, tak samozřejmě je potřeba dosáhnout pokroku. Eh, co se týče násilí na ženách, předsednictví na tomto tématu pracuje tvrdě. Řada z vás se ptala tedy na otázky mm, zastoupení žen ve vedení podniků. My tady opravdu hrajeme spíše takové makléře ve vyjednávání. A ve chvíli, kdy budeme mít dojem, že v českých zemích eh, je připravená půda, eh, postoupíme tedy v tom vyjednávání dále, ale takovéto signály zatím nemáme. Jakmile takové signály budeme mít, hned pokročíme ku předu. co se týče rozdílů v, výši důchodů mezi pohlavími, to úplně není eh, takhle je to součástí toho semestru, takže eh, jde o to, aby každý členský stát si to vyřešil jednotlivě. Co se týče je připomínek ALDE, mnohokrát vám děkuji za podporu. co se týče rovnoprávnosti mimo pracovně právní vztahy, tak i tady se snažíme postoupit ku předu. Už spolupracujeme s našimi partnery se Slovenskem a Maltou. v rámci tedy trojky a teď samozřejmě jde o to vlastně, jak ty důležité jak ta důležitá témata našeho předsednictví zase převezmou nastávající předsednictví. Zástupkyně GUE se ptala na otcovskou dovolenou. Komise stále ještě předkládá plány a návrhy a my doufáme, že do konce tohoto roku to bude připravené. zazněla řada otázek ohledně závěrů k rovnoprávnosti pro eh, komunitu LGBT. My zde tedy samozřejmě máme ambice. Hned z kraje členské státy souhlasily s tím, že by to celé mělo být jakýsi balíček. A my teď připravujeme závěry předsednictví pro červnové samity. Teď nám jde v podstatě o to, že musíme mít na, mysl, na paměti také politický kontext v jednotlivých zemích, abychom zvážili, jaké možné, jak je, jak je možné tyhle věci řešit je dobré, že vy nás takto v tom podporujete. Vy jste říkala, co vy můžete udělat ze strany parlamentu, tohoto výboru. Samozřejmě můžete se snažit ovlivnit vždy příslušné vlády. Zelení k tomu také měli připomínky. Já vám tedy děkuji za vaši podporu eh, k tomuto balíčku. Děkuji za všechny vaše otázky a připomínky, ze kterých je zřejmé, nakolik je pro vás toto téma důležité, nakolik se do něho chcete aktivně zapojit. Takže ještě jednou děkuji za veškerou podporu předsednictví. Bueno, pues, eh... Eh, děkujeme vám za to, že jste přišel eh, mezi nás a že jste se zúčastnil této diskuze a eh, vyčkáme na to, co bychom mohli udělat tady v tomto výboru, jak bychom mohli pomoci, aby se odblokovala tato otázka která se týká práv hnutí LGBT. Jsme si vědomi toho, že často ten eh, manévrovací prostor, kterým disponuje parlament, je velmi omezený, ale alespoň, eh, že se politici eh, vyjádřili k této otázce, tak je to určitě dobré že víme, že předsednictví chce toto podpořit a prostudujeme uh, Eh, co bychom eh, mohli udělat ještě předtím, než eh, dojde k zasedání rady a kde se bude tato otázka probírat. Přerušujeme tuto schůzi a budeme pokračovat ve tři hodiny, kdy přijde paní komisařka paní Jourová. Děkuji.